Poslanec Laurenciu Rebega opustil skupinu ENF k 2. březnu 2018 a nyní se nachází mezi nezařazenými poslanci. Poslankyně Ana Miranda opustila skupinu GUE a vstoupila do skupiny Zelených a to k 2. březnu 2018. Od skupin EPP a Zelených jsem eh, dostal